Hello. Dobré odpoledne. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže nyní se dostáváme k poslednímu panelu dnešní schůze. Má název Udržitelná modrá ekonomika snižování tlaku na oceány. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Meissner za to, že zorganizovala tuto akci jak říkal pan Herceg z Geomar o velmi výstižně, tak je velice důležité, abychom zachovávali oceány v dobré formě, v dobrém zdraví. A hovořil o té skvělé myšlence Evropské agentury pro oceány. Chtěl bych eh, všem připomenout, že lidé někdy vědí více o povrchu měsíce než o ploše oceánu a moři. Já si myslím, že je čas, abychom to změnili. Dovolte mi, abych vám připomněl, že tento poslední panel se soustředí zejména na potenciál růstu a vytváření pracovních míst v rámci modré ekonomiky, na snižování tlaku na oceány také. Jak pan Hercik řekl, 50% naší potravy, energie, 50% zdrojů eh, pro budoucí populace se musí eh, vytvořit eh, z oceánu. A já bych k tomu ještě chtěl dodat, že mnoho z našich zemí čelí vysoké nezaměstnanosti a myslím si, že je velice důležité pro integrovanou evropskou námořní politiku, aby se zajistila konzistentnost této politiky v rámci celého sektoru modré ekonomiky a je potřeba úspěšně slaďovat tyto politiky s ostatními politikami a to je velká výzva, aby se také nutno snižovat regulatorní bariéry. Evropská unie poskytuje mnoho finanční pomoci. Já jsem si jistý, že komisař už o tom hovořil dříve dnes odpoledne. A zejména je zde Evropský výzkumný program a eh, Evropské strukturální fondy a potom také Evropský fond pro regionální rozvoj a fond pro námořní a rybolovnou politiku. Potom je zde turistika v oblasti námořní, modrá energetika, biotechnologie v oblasti námořního sektoru. Všechny ta, všechna tato odvětví souvisejí s touto politikou a s legislativou Evropské unie. A v rámci tohoto panelu se dotkneme tady těchto témat. Rád bych ještě doplnil několik obav, které mám všichni. Víme, že Británie celá desetiletí eh, velmi úzce zabývala touto politikou a je velice důležité, abychom Británii zachovali jako součást různých výzkumných vědeckých iniciativ, které Evropská unie provádí, zejména také v oblasti oceanografie, a všeho toho, co má co dočinění s tím tématem, o kterém zde dnes hovoříme. Dovolte mi dát slovo paní Emě Navaro, která je místo předsedkyně Evropské investiční banky a které dávám čtyři minuty. Děkuji vám, pane místopředsedo. Je to pro mě velké potěšení, že jste dnes mohu být. Ráda bych poblahopřála Evropskému parlamentu a Evropské komisi za to, že nám poskytli příležitost, abychom vedli takovouto užitečnou diskusi o budoucnosti oceánu. Je to budoucnost, se kterou souvisí veškerý život na této planetě a proto je natolik důležité diskutovat o tom, jak můžeme postupovat ve, ve, v, v, v udržitelném využívání oceánu. Dnes zde zaznělo, že naše oceány jsou obrovským příspěvkem ke globální ekonomice a potenciálním hnacím motorem pro růst vytváření pracovních míst a inovace. Je to obrovská ekonomická příležitost do budoucna. My také víme, že za, vedle těchto ekonomických výhod. Je zde mnoho globálních eh, výzev související s, poskyt, s vytvářením energie, se zajišťováním výživy a s bojem proti globálnímu oteplování. Je, potře- je možné pouze pokud toto je všechno bude možné, pouze za, zajistíme bezpečnost a zdraví oceánu. Toto je opravdu závažné nebezpečí obrázek, který zde je, byl nastíněn, je velmi alarmující a je čas, abychom nyní začali jednat. Musíme mít udržitelný a odpovědný přístup k využívání a rozvoji oceánu, tak aby tyto největší přírodní zdroje na světě nebyly zkompromitovány a aby byly zachovány i pro budoucí generace agenda udržitelného růstu a rozvoje je velice důležitá pro Evropskou komisi a Evropský parlament a tak, aby vlastně jednali pro, pod, na podporu této politiky. Evropská investiční banka má také programy na podporu udržitelné modré ekonomiky. Je přirozené, že podporujeme při udržitelný eh, rozvoj a samozřejmě agenda boje proti klimatickým změnám je součástí našich priorit. Máme zde ambice a cíle v oblasti boje proti klimatickým změnám. Nejméně 25 našich finančních prostředků na akce v oblasti boje proti klimatu. Bylo to 16 miliard euro v letošním roce. Také jsme se zavázali poskytnout 100 miliard dolarů na boj proti oteplování planety a na dosahování udržitelných výsledků. Máme hlavní investory v oblasti ekonomiky oceánu tak, aby se podporovaly tyto udržitelné projekty všude v Evropě i mimo Evropu. Důle, dobrý příklad je naše průkopnická role v podpoře kapacity skl. Více než 3,6 miliard eur jsme do tohoto investovali v posledních letech a podporujeme tento uh, Eh, expandující sektor. Také musíme investovat do podporu ozeleňování tohoto odvětví. Zde máme také různé pozitivní případy. Musíme se zaměřovat na boj proti plastovému znečišťování, což je jedna z největších hrozeb pro námořní ekosystém. Spolu s Německem Českou a francouzskou rozvojovou bankou jsme zahájili naši iniciativu na čištění oceánu. V příštích pěti letech poskytneme 2 miliardy eur na projekty zaměřené na snižování znečišťování moří, zejména plastu a na eh, čištění odpadních vod. V rámci této iniciativy eh, financujeme čištění eh, vody v, souvisl- v, v součinnosti s jinými ekologickými partnery modrá ekonomika se ne, není pouze otázka peněz, týká se to také kvality života, inovací a zavádění nových projektů do života eh, je potřeba také zajistit přístup soukromého kapitálu do tohoto odvětví. Je potřeba řešit a využívat nových technologií na tomto trhu. Abychom řešili tyto problémy, tak jsme spolu s komisí rozvinuli finanční nástroj pro snižování rizik aby tyto, tak, aby tyto projekty byly atraktivní pro soukromé investory. To je klíčové, protože inovace a věda jsou skutečně kritické, aby se zajišťovalo řešení udržitelných výzev do růstu modré globální ekonomiky. Nyní, eh, aby tato ekonomika vzrůstala, tak potřebujeme eh, odpovídající financování. A to je samozřejmě nad možnosti veřejného sektoru. Soukromý sektor musí také být zapojen do, eh, invest, do investičních rozhodnutí. Pouze takto budeme schopni podpořit udržitelné investice do našich oceánů. Abychom vedli investory k udržitelnosti a k investov, tak je potřeba aplikovat eh, principy globální modré ekonomiky rozvíjíme společně s Evropskou komisí programy eh, v rámci Institutu na ochranu oceánu. V letošním roce ty principy jsou, spoje, jsou zastřešeny eh, agendou OSN pro životní prostředí. Toto jsou první kroky. Nyní eh, se musí eh, samozřejmě eh, zachovávat ty zlaté standardy financování do modré udržitelné ekonomiky. Čas kvapí a ty výzvy eh, jsou před námi. Tyto výzvy budou vyžadovat multilaterální akce, ale také individuální úsilí nás všech tak, abychom byli schopni využít této jedinečné příležitosti, abychom eh, tyto ideje vnesli eh, ve skutečný život a abychom dokázali čelit těchto výzvám. A Evropská investiční banka je skutečně zavázána k další podpoře udržitelné modré ekonomiky jakožto katalyzátor pro soukromé investory, kteří by se měli zapojovat do této politiky tak, aby byla úspěšná. Děkuji. Madame... Eh, děkuji vám mnohokrát a nyní eh, požádám pana Pierre Delso, který je zástupcem generálního ředitele eh, DG Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Prosím, pane Dezo, máte slovo na čtyři minuty. Does it work? Děkuji vám mnohokrát. Je to dlouhý název našeho DG, ale mohu eh, to, co chci říci, svrn- s, jenom schrnout do několik slov. Sky Kopernik, Kopernik eh, Sky. Často se říká, že obloha nebe je omezením, ale je to také velice mocný nástroj, abychom mohli sledovat to, co se děje na zemi. A jak možná víte, jak už říkal pan předseda eh, Tajany, Evropská komise spolu s Evropskou agenturou pro eh, kosmický výzkum má velice eh, silný nástroj pro výzkum toho, co probíhá na Zemi. Je to Kopernikus, který je satelitní systém, který monitoruje Zemi a pořizuje snímky různých situací na planetě tomto kontextu samozřejmě jsou oceány velice důležitou součástí těch pozorování, které provádíme prostřednictvím Koperniku. Musíme si uvědomit, že Kopernikus vlastně eh, hodnotí všude, včetně USA, jako nejlepší systém na světě. Čili my jako Evropané máme vlastně systém, který všichni pro sledování země eh, pokládají za nejlepší. A co děláme s těmi snímky? My jsme vyvinuli vyvinuli služby, které také sledují to, co se děje v oceánech. My jsme vyvinuli to, čemu říkáme námořní služba a ta se zaměřuje na oceány a poskytuje také informace klimatické týkající se oceánu. A tyto informace se satelitu nám umožňují také sledovat například, jak se rozstávají ledy na ledovcích a čili sledujeme co se děje v oceánech. Pak je tady další velice důležitý aspekt a komponenta Komerniku, je to nasledování námořní, které se používá pro monitoring různých činností, jako jsou například lodě, co dělají, kde jsou, ale také, a to je nesmírně důležité, zjišťování, kde je znečištění, aby se dalo rychle reagovat. Pak je důležitá služba komerniku a to je takzvaná služba pro naléhavé situace, pro nouzové situace, například povodně momentálně v Namozambiku. Tedy se pak aktivuje Kopernikus pro sledování, pro zachranu lidí na zemi. To je samozřejmě velice důležité a to se také pravidelně pravidelně eh, a využívá. Třetí slovo, které chci zmínit, je dias. A co je to dias? Kopernikus, ten je největší poskytovatel dat na světě. Čili všechny ty snímky, které nám dává Kopernikus, jsou k dispozici eh, zadarmo všem. Potíž je ovšem v tom, že je těch dat strašně moc a byť jsou volně k dispozici, je těžké je všechny zpracovat. Tak co jsme udělali jakožto Evropská komise? My jsme se rozhodli, že budeme platit eh, soukromým subjektům za to, že vytvoří elektronické platformy, clouds, pokud chcete. A tato data jsou také k dispozici zdarma všem jaká eh, je myšlenka. Myšlenka je taková, že kdokoliv se bude moci prohlédnout tato data, data a vypracovávat, vyvíjet služby, eh, řešení, produkty na základě těchto snímků. Čili eh, když už nevíte, co dělat, například když v Bruselu eh, večer v neděli prší, tak se podíváte na Dias a zadarmo se můžete podívat, co se děje při sledování oceánu. Já jsem to řekla jako vtip, ale to je opravdu vážný cíl. Chceme zajistit, aby tato data mohl využívat kdokoliv na světě, včetně lidí v Evropě, aby se vyvíjely služby, které pomáhají sledovat situaci i v oceánech. Nakonec poslední slovo je Arktik. A proč to zmiňuji? Protože i když po Kopernikus je vysoce úspěšný, musíme dále pokračovat, musíme ho dále vyvíjet pro potřeby budoucnosti. Momentálně jednáme v rámci víceletého finančního rámce, jednáme s radou a s parlamentem o novém kosmickém programu pro budoucnost. A je tady jedna věc, kterou bychom chtěli vyvíjet v rámci Koperniku, pokud dostaneme podporu parlamentu a členských států, je tak nazvaná arktická mise. Co chceme udělat? Chceme používat moderní Kopernikus tomu, aby sledovala situaci v Arktidě, protože víme, že to, co se tam děje, má hluboký vliv na eh, klimat na světě, tedy i v oceánech. To by měla být velká priorita a chceme tedy využívat satelity pro sledování této situace obecně za to. A to nejedná se samozřejmě jenom pro oceány, protože to se týká všem. Chceme mít eh, misi pro sledování klimatických změn, emisí CO2. A nejlepší nástroj, který je k dispozici, je kosmos. Někdy si sledujeme, že Evropa, stěžujeme, že Evropa nevede v mnoha sektorech, ale Kopernikus nám dává nástroj, který je mimořádně silný, který je vynikající a který může být také velice mocným nástrojem pro řešení záležitostí moří, oceánů, Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Dezo, Delso. Když hovoříme o Koperniku, tak mohl by vzniknout dojem, že už máme to, co nám nabízel pan Hercik. A co si myslíte o tom nápadu, aby tady byla Evropská agentura pro oceány? Eh, už máme Evropskou kosmickou agenturu, tak proč bychom neměli něco ekvivalentního i pro oceány, protože to je také hrozně důležité. Ano, tak jsme si to poznamenali a možná, že eh, můžete nějak využít eh, toto jakožto udělat z toho závazek, jste vysoce postavená osobnost v komisi. Teď bych dal slovo některým svým kolegům z parlamentu. Nejprve to bude zkus Bilbao Barandika, tři, paní eh, Barandika a má tři minuty. Alde, tři minuty. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne vám všem. Dobré odpoledne také eh, pro návštěvníky. Eh, děkujeme všem, že Eh, toto probíhá díky paní Meissner, která je zamilovaná do moří, tak jak se to vždy projevuje, můžeme říci, eh, že Ehm, toto je asi velice důležitý a zajímavý příklad ehm, naplnění programu 2020. V roce 2012 jsme eh, se pustili do velké změny eh, v tom, jak se díváme na moře. Ehm, je tady nárůst tradičních eh, aktivit a také z toho různé zisky, ale je to otázka udržitelnosti toho užitku, který nám moře eh, skýtá. Eh, zachovat eh, také rovnováhu, ekonomickou i sociální rovnováhu pro ty, kdo žijí na březích moře. Je to také velké úsilí, které vyžaduje velkou obezřetnost. Především je to otázka tradičních aktivit, které musí být trvale udržitelné. Je to otázka rybolovu, Eh, technik rybolovných, ale také rozvoj akvakultury, eh, což bude velice důležité při rozvoji obchodní i rybolovné flotily. Eh, dále je to otázka de- dekarbonizace a také otázka autonomního nebo automatického řízení při plavbě. A je to velká příležitost pro tradiční loďařské společnosti. Eh, můžeme říci, že jsou tady ale i také hrozby, například zamoření moří plastem, eh, je eh, nová možnost nových aktivit, nových produktů, které by nahrodily ty produkty, které znečišťují moře. Musíme využít této příležitosti, přinese nám to dobré plody. Samozřejmě inovace, ta je velice důležitá pro použití námořních zdrojů, kterým je také produkce energie. A já jsem velmi hrdá jako obyvatelka Baskicka, že naše maličká země je lídrem v výzkumu e, pro využití energie vyráběné z morského přílivu. Je tady lokalita Mutriku, kde v roce 2016 je světový rekord výroba 1,3 gigawatt hodin e, přímo, přímo z moře. Žádná, i když to vypadá jako malé číslo, žádné jiné um, Eh, elektrárny nevyprodukovaly tolik energie z moře. A to je velice, velice důležité právě pro naši zemi, která je tradičně přímořská. Eh, podobně můžeme hovořit také o prvním aerogenerátoru eh, na moři, který by na Kanárských ostrovech, což je další region velmi, velmi vystavený mořím. Je, nazývá se to Gorona del Viento. A můžeme říct, že to všechno přináší nové aktivity, snižuje to konflikty a také ukazuje, jaké synergie existují inteligentním způsobem, jsou-li využívány. A konečně e, je tady e, obezřetnost, e, kdy musíme věci kontrolovat, vyhýbat se takovým praktikám, které se vzdalují od trvalé udržitelného modelu a abychom měřili přínos nových politik, nových aktivit, které rozvíjíme. Já jsem velmi ráda, že se koná tato konference na vysoké úrovni, protože znamená velmi potřebný vývoj tím směrem, který potřebujeme, směrem k moři. Já to říkám jako europoslankyně, ale také jako členka eh, eh, společenství, které vždy žilo, žije a chce i nadále žít eh, v prostředí modré ekonomiky. A proto končím tímto sdělením. V rámci celého tohoto úsilí eh, ti, kdo žijí na břehu moře, musí hrát eh, důležitou úlohu. Eh, účast je důležitá, aby tato změna dále pokračovala a aby korunovala ty staletí výzkumu. Plány i politiky musí přinést užitek všem svým členům přinést příležitosti služby a uznání za veškeré úsilí, která se tady rozvíjí zlepšením vztahu s mořem. A to mě přináší velké uspokojení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A e, dalším řečníkem Klára Eugenia Aguilera Garcia z SAD na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem. Toto je krásné odpoledne, krásné odpoledne diskusí, velmi zajímavých diskusí. A já v tomto panelu, ve které mám slovo, bych chtěla přednést některé úvahy a trošku vyprovokovat diskusy. Modrá ekonomika. To nemůže být pouze další koncept navíc k těm, které už tady existují. Když jsme před lety začali hovořit o trvale udržitelném vývoji, eh, tak se ovšem hovořilo jako o trvale udržitelném. Všechno se říkalo, ovšem se říkalo trvale udržitelné, ale pozor. Riziko modré ekonomiky je, že se to stane právě takovým eh, konceptem, který se bude používat na všecko. Na všecko, co se objeví nové. A já si myslím, že je tady třeba eh, věci rozlišovat. Nemůžeme pokračovat tak, jako jsme se chovali dříve. Musíme dělat věci jinak, odlišně a změnit naše postupy. Je tady paní Navarro Debej. A proto bych chtěla říci, že je důležité, kam směřujeme investice, soukromé i veřejné, abychom podpořili modrou ekonomiku. Můžeme mít stejné či podobné cíle, ale dělat to odlišným způsobem. A jasně si uvědomit, kam půjdou naše investice, zejména veřejné, ale i ty soukromé. Oceán obsahuje velké bohatství, velké zdroje. Může také posílit eh, ekonomický rozvoj. A i když potenciál je veliký, tak podléhá určitému tlaku, určitému napětí. Je tady příliš velké využívání moří a oceánů. Znečišťování, ovlivňování eh, biodiverzity a ovlivňování klimatu. To všechno se projevuje a e, právě to musíme věci změnit. V konkrétním případě chci hovořit o jedné věci, o které se tady hodně mluvilo odpoledne, a to je otázka plastů. Ale já chci hovořit také o sektorové politice v oblasti rybolovu. To je přece komunitární, tedy celoevropská politika. Někdy to dostatečně nezohledňujeme. Přitom zbývá ještě hodně co udělat. My jsme si stanovili určité, určité plány v oblasti revolovu, máme určité plány například v západním středomoří. Já jsem byla spravodajkou právě pro zprávu o e, této oblasti, ale jsou tady také plány pro západní Atlantik. Co můžeme udělat, abychom lépe využívali e, rybolov a odstranili nadměrný rybolov? Podle mého názoru jsou tady určité principy, které já bych tady chtěla předložit diskusi, předložit vašim dalším úvahám určité principy, které jsou nutné pro modrou ekonomiku trvalé, udržitelného charakteru. Především musíme mít tady účast i závazek všech aktérů, všech občanů. Nikoho nesmíme vylučovat. Musíme se zavázat a umožnit účast všem To je velice důležité při rozhodování o trvale udržitelné modré ekonomice. A za druhé, brát v úvahu jednu věc, eh, o které často hovoříme, ale někdy protichůdně. A to je co nejlepší možné zhodnocení eh, vědeckých analýz. Někdy to prostě eh, funguje tak, že se eh, neberou v úvahu některé argumenty, které jdou proti tomu, co my chceme zdůraznit. Přitom vědecká hodnota je velice důležitá eh, při řízení trvale udržitelné modré ekonomiky. A tady je také třeba brát v úvahu všechny aspekty udržitelnosti ekonomický aspekt, sociální a environmentální. Všechny tři aspekty. Když na jeden z nich zapomeneme, tak eh, to nebude dobré. Všechny tři aspekty jsou důležité pro lepší budoucnost, eh, jak z hlediska životního eh, prostředí, tak ekonomiky, tak sociálního aspektu. Na žádný tento aspekt nesmíme zapomínat. A já myslím, že to přináší eh, mnoho příležitostí eh, v oblasti modré ekonomiky, ale musíme si uvědomit, kam se směřuje, eh, jak to všecko uskutečnit. A to je velká příležitost. A především do tohoto závazku musíme zapojit všechny. To jsou některé úvahy, které jsem vám chtěla předložit dnešního odpoledne. Dochází k velkým změnám a já bych eh, eh, chtěla, aby se nezapomnělo na ten návrh, který tu zazněl, aby vznikla Evropská agentura pro oceány. Mně se to moc líbí. Uvidíme, co na to řekne eh, rada, která chce na celou tuto politiku věnovat méně prostředků v budoucím rozpočtovém období. Přitom to znamená, abychom měli více nástrojů, ale za méně peněz. <clears throat> Tak tedy zdroje, které máme, se musíme snažit využívat eh, lépe. To myslím, že je dobrý nápad. Děkuji. Now I would like... Nyní bych tedy rád požádal paní Izabel Tomas SAD a dal jí slovo na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit francouzsky. Chtěla bych říct si, kdybych byla oceánem dnes odpoledne a viděla bych tolik dobrých víl, které se sklánějí nad mou kolébkou, tak bych byla trošku znepokojená. Zejména protože ty dobré investice se také sklánějí a vidím, že zde eh, nastěňujeme sní, stí, sen nového Eldoráda pro mnoho investor, investorů. Jsou zde dobré důvody. Já se nebudu už vracet k tomu, co zde zaznělo. Potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie, potenciál, eh, co se týká robotiky, kde vlastně můžeme uh, Eh, hloubit dno do tisíce metrů hloubky. Nejobjednávanější loď v loděnicích dnes je právě ta hloub, loď, která hloubí do, tis, do hloubky tisíce metrů, může o tom těžit ropu a potom odpluje, jako by se nic nedělo. A já si nemyslím, že tímto způsobem bychom měli ten problém řešit. Je tady mnoho dobrých důvodů, ano, k tomu, abychom byli tedy tak sváděni tou modrou ekonomikou, ale jsou také špatné důvody. A ty špatné důvody jsou ty, že populace se neustále zvyšuje, je zde nedostatek přírodních zdrojů pozemních tedy, je zde ekonomická globalizace, která se stále zvyšuje a bude se zvyšovat, přeprava zboží a máme zde technologie, které umožňují neuvěřitelné věci před, ještě před několika desítkami let. Z toho všeho vyplývá několik povinností. Ta nejdůležitější ne dělat moři to, co jsme udělali na zemi. A proto radikálně změnit model využívání, model obhospodařování a ne, ani to nemůžeme nazývat modelem využívání, měli bychom najít spíše nový výraz na zemi, co jsme udělali. Plítváme, způsobili jsme nenahraditelné škody, eh, zločiny proti životnímu prostředí a neuvěřitelné plítvání přírodními zdroji, které nejsou obnovitelné. Takže změnit model a jsem těž, mám radost z toho, co řekla Klara Aguilera před chvílí, abychom se snažili dělat to, co jsme udělali v oblasti rybolovu, aby byl co nejudržitelnější, i když to není dokonalé samozřejmě, ale o co jde? Zde jde o Eh, odebírání pouze těch přírodních zdrojů, které jsou obnovitelné, tedy neútočit na kapitál těchto zdrojů a využívat pouze to, co je jaksi reprodukovatelné. Využívat pouze ty úroky, aby se použil finanční termín a v tu jistinu do, snížit negativní zdroje na příro, vlivy na, ne, na přírodní zdroje obecně. K tomu je potřeba mnoho věcí, ale nechci hovořit příliš dlouho. Hlavní požadavky dobrá, dobré hospodaření se zdroji, dobré využívání přírodního recipientu, ekosystémy, eh, ty prostě jsou dané, už nebudu to. A potom kontrola. Ano, otázka určité policie nebo kontroly tedy která, kde často důvěra, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. A e, je potřeba skutečně chránit naše přírodní bohatství a k tomu kontrola je naprosto nezbytná. Na závěr bych ráda řekla, abychom, tak abychom byli efektivní, seriózní a abychom skutečně eh, přeměnili naše slova v činy u těchto zásadních otázek, tak bychom měli přestat hrát si na našem národním písečku nějaké výhradní zóny. Je potřeba, aby Evropská unie konečně udělala s eh, skutečně postupovala jednotně, aby Evropská unie přestala si hrát národnostní politiku z hlediska institucí, to ještě není dovršeno. Pane komisaři, máme zde DG Mare, které vlastně slouží pouze pro Liborov. Zde v Evropském parlamentu máme výbor, jediný námořní výbor, tedy výbor pro rybolov, ale potom máme tedy námořní dopravu v rámci výboru pro dopravu. No prostě já nebudu zde nastěňovat celou tu škálu, ale nejsme si ještě, a už se blížím ke konci, Musíme mít skutečně námořní Evropu, musíme mít zprávu námořní oblasti skutečně na evropské úrovni a ještě na závěr slovíčko o humanitě, nezapomínejme na lidi tedy a nezapomínejme na povinnost záchrany lidí na moři, zachraňovat lidské životy, jakékoliv. To je vlastně princip a hodnota, která už trvá mnoho století a kterou Evropská unie nesmí opustit. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Eh, děkuji. A teď eh, máme několik řečníků a každého z nich bych požádal, aby opravdu dodržoval časový limit eh, pět minut. První bude pan Vitor Verdelo, který je generál, eh, generálním ředitelem Evropské asociace Biovasic ŘAS. Eh, děkuji vám, děkuji organizace, organizátorům za pozvání. Rád bych něco řekl o třech tématech. Nejprve, co to jsou vlastně řasy, a o jaký problém se jedná, o zdraví oceánu a jakou roli mohou hře si hrát pro řešení toho problému. Nejprve se podíme na to, co to jsou eh, eh, biomasa z řas. Je to vlastně mikroskopické eh, řasy, které zajišťují fotosyntézu. Už se tady hovořilo o kyslíku. Podívejme se, jak vypadají. Tak to vypadají a je, jsou tisíckrát menší než milimetr a je eh, široká rozmanitost eh, mořských řas, mají různé názvy. Toto jsou eh, některé z nejhojnějších ras, řas na planetě a jsou zodpovědné za 5 fotosyntézy, jsou na dnech všech oceánů. Pak se podíváme na, na další mikro řasy, které vidíme často blízko pobřeží. Zatím vidíme jejich snímky, hodně se vyskytují v Evropě a sklízejí se z oceánu. Eh, kultivují se často v Asii. A existují různé řasy a mají různé vlastnosti a různé možnosti využití eh, od eh, zpracování odpadních vod až pro, po výrobu polysacharidů. Například tato řasa byla kdysi v Portugalsku, v mé zemi, velice eh, rozšířená, ale příliš se těžila. Teď už jsou to jenom zbytky a je to důležitá řasa. Teď eh, několik slov o problému, o jaký problém se jedná, pokud je o zdraví oceánu a eh, když se neudržitelným způsobem využívá. Vidíme, že jsou to dva hlavní problémy. Znečišťování a další je nadměrný rybolov. Znečišťování má různé podoby například nadmíra CO2 eh, v ovzduší, vede to k klimatickým změnám a dělá to také mnoho problémů v oceánech. Další problém jsou plasty, o tom už tady byla řeč. Konečně pak nadměrný rybolov. To je také velmi relevantní problém. Plasty, pokud já si eh, eh, osobně na to dívám, je to jeden z našich eh, hlavních problémů. Jsou to hlavně mikroplasty, nikoli ty velké plasty. Mikroplasty to nejsou jenom ty, které jsou výsledkem biorozložení samotných plastů, ale vlastně všechno to, co se používá k praní, všecko, co se dělá nikoliv z bavlny, ale z plastických materiálů. Vše, kdykoliv vlastně pereme, tak mikroplasty se dostávají do oceánu. A je to 6 až 9 milionů tun ročně to je obrovské číslo. A tyto mikroplasty vlastně se rozkládají tisíc let a není možné je odstranit z oceánu. Zkrátka to nejde, protože jsou mikroskopické a jsou rozšířeny všude a dostávají se zpětně do potravinového řetězce, protože jedí, požírají korýše i další organismy a dostávají se posléze až do našeho potravinového řetězce. Ale podívejme se na věci pozitivně, jak mohou přispět řasy. Sady jsou dvě hlavní, dva, dvě hlavní věci, co tedy odhazujeme, zahazujeme do oceánu a co zase z nich vynímáme. Do oceánu dáváme různé chemické znečišťující Eh, látky. A problémy jsou nadměrný rybolov, nejedná se jenom o ryby, ale také o velryby, například o koríše a další organismy. Řešení. Řešení je na třech úrovních. Jedno je prevence. Nejdůležitější je zarazit to. Nejenom vyčistit, ale zastavit nadměrný rybolov prostřednictvím prevence. A eh, dělá, stále je tady e, ekonomika, dekorbanizace, udržitelnosti a také zdanění všeho co vytváří, eh, co poškozuje oceány. A myslím si, že je velice důležité, eh, aby si eh, o tom občané mohli udělat obrázek, aby měli informace, jinak nebudou vyvíjet tlak na politiky a ty s tím nic neudělají. Nakonec je třeba, aby tady bylo vyvážené využívání oceánů, protože bez toho je nebudeme moci chránit a jak mohou pomoci řasy v této souvislosti. Čtyři věci. První dvě. Řasy mohou eh, často nahrazovat krmivo v akvakulturách tam používáme ročně 7 milionů tun eh, rybí moučky a soju také hodně používáme řasy mohou nahrazit, nahradit tyto uh, oleje a tyto uh, proteiny. Čili pros, jestliže eh, řasy budou nahrazovat rybí, rybí, rybí moučku, pak nahr- nebude tolik rybolovu a zase nebude se tolik kácet ani stromů. Uh, pak dále řasy se může používat v různých aplikacích, které vám ukáže na dalším slajdu, ale chtěla bych také říci, že řasy můžeme používat také pro selektivní bioremediaci, kde vlastně mohou být eh, nasiči bakterií, které pomáhají rozkládat plasty. Dále kontrolovaná fertilizace oceánu, eh, hnojení oceánu. Tam, kde nejsou zóny, eh, kde by byl kyslík, tam můžeme zase využívat řasy, aby produkovali kyslík v masovém měřítku a zase to může výrazně měnit problémy s klimatem. Konečně pak je tedy osm hlavních aplikací řas, jak mikro, tak i makro řas od eh, potravin, krmiv, kosmetiky, paliv, chemikálií, hnojiv. To jsou tedy ty oblasti, kde Evropa skutečně hraje vedoucí úlohu. Momentálně probíhá mnoho výzkumných projektů ve všech těchto oblastech a to je vše a já vám děkuji. Děkuji vám. A teď eh, Ester Asin, která je ředitelkou Evropského eh, politik, úřadu WWF. Děku, pět minut. Děkuji Evropskému parlamentu za tuto konferenci. Jsem velice ráda, že tady zastupuje naši organizaci, která přispívá k rozvoji udržitel, zásad udržitelné modré ekonomiky. Někteří eh, řečníci už hovořili, že to tady vypadá jak Eldorado. Opravdu jsme odhadli, že oceány, oceánská ekonomika představuje asi 22 triliony dolarů, které lze získat a, a může to být i 2 triliony a půl. Hovoříme i o dalších výhodách, kyslík, potraviny ale také eh, je to jaksi nárazník, který brání klimatickým změnám, protože je to eh, přirozený eh, pohlčovač k uhlíku a předpokládáme zdvojnásobení do roku 2030. A vytváří se tady možnost pro rozvoj námořní infrastruktury, biotechnologie, dopravy a podobně. Ale už tady také bylo zmíněno a já také chci zmínit, že je důležité se skutečně věnovat biodiverzitě univerzitě a tím se zabývá naše organizace. Ukazatele eh, zdraví oceánu eh, směřují negativním, nikoli v pozitivním směrem, protože dochází nadměrnému rybolovu asi na třetinu velice destruktivním způsobem, dále mangrovníky, mangrovy a školky dochází k deforestaci dvakrát až třikrát rychleji, než je tomu v případě tropických pralesů. Hovoříme už o toxických záležitostech, o plastech, o klimatických změnách a to samozřejmě velice ovlivňuje pobřežní oblasti, ale musíme také zmínit acidifikaci chladnějších vod, což se projevuje také v potravinovém řetězci. A pak je tady další věc, která eh, je velice eh, důležitá pro naši organizaci a to je zbělení bleaching korálu. My jsme viděli nejvíc, nejhorší záležitost před dvěma roky, kdy jsme přišli skoro o polovinu eh, korálových útesů a když to bude stejným způsobem pokračovat, pak do roku 2050 přijdeme o všechny. A nepřijdeme jenom o nádherný druh, ale má to také dopad na životy miliony lidí, kteří na ně závisí z hlediska potravin ochrany potřeby a příjmů, takže je to opravdu extince v masovém měřítku. A pokud tedy oceán bude zdravý a dobře spravován, pak nám pomůže dosáhnout všech 17 eh, cílů udržitelnosti. Ale vracím se k tomu, co už tady říkal předřečník. Naše eh, ambice eh, ekonomického růstu velice závisí na zdravých ekosystémech a na dobrých službách. Čili můžeme si to říct zjednodušeně. Neměli bychom hovořit jenom o ambicích pro modrý růst jako takových, ale spíše o potřebě minimalizace minimalizovat riziky a budovat odolnost oceánů, zejména vzhledem ke klimatických změnách. A to, že dá, si vyžádá, abychom eh, se zabývali ekosystémy a ozdravili je dříve, než je začneme využívat. Musíme si uvědomit meze planety. Nakonec planetu máme jenom jednu. A to si vyžádá značné investice. Je třeba obnovovat tento přirozený kapitál, který je teď ohrožen. A proto bychom to měli pokládat vlastně za takový návrh návrh pro biznis. Čím jsme na významné křižovatce a už o tom hovořili kolegové. Na jedné straně e, občané se dožadují toho, abychom něco dělali. Na druhé straně už tady máme veřejné politiky a Evropská unie už má legislativní nástroje pro udržitelnou modrou ekonomiku. Teď ještě potřebujeme tyto nástroje implementovat. Já zdůrazním jenom význam tří. Je první, je cíle společné rybolovné politiky politiky dosáhnout udržitelného rybolovu roku 2020, ale také rámcová eh, eh, směrnice pro dobrý status eh, evropských moří a to už je hned za rohem 2020. A pak je tady další klíčová politika, to je úmluva o biodiverzifiktě. Omlouvám se a je to cíl číslo 11, aby se ochránilo alespoň 10 hodnotných pobřežních a námořních oblastí. Stojí za to znovu zdůraznit, že vyzýváme ke konkrétním akcím. V roce 2020 budeme inventarizovat eh, situaci mnoha dohod, pařížské dohody udržitelných vý, eh, cílů vývoje a úmluvě o biodiverzitě. A proto tedy chceme, abychom se nově dívali na přírodu, abychom uzavřeli novou smlouvu s přírodou, aby biodiverzita a příroda byly ve středu eh, politické agendy. A mám tady tři takové signály v Evropské unii. Třeba reagovat na globální eh, požadavek eh, udržitelných investic a modrou ekonomiku. Za druhé je třeba pracovat i u sebe, i na celém světě na podporu udržitelných udržitelného rybolovu. A za třetí podporovat odolnost eh, našich oceánů, tak abychom to stihli k tomu datu 2020. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji vám. paní Arsien, děkuji. A já teď prosím pana Remyho Grieta eh, z Ocean Energy Europe, aby také respektoval pětiminutový limit. Dobré odpoledne všem účastníkům, pane komisaři, vážení poslanci, poslankyně. Eh, chci říct, že jsme asociace, která zastupuje eh, energii z oceánu. Stačí kliknout a bude to postupovat. Tak já doufám, že ty obrázky na plátnu trošku ukážu, co vlastně je Ocean Energy. tak eh, v každém případě byste si mohli klást otázku, když se podíváte na eh, obrázek, proč potřebujeme Ocean Energy. A já odpovídám dvojím způsobem. Eh, za prvé kvůli klimatu a za druhé kvůli průmyslovému rozvoji. Klimatu to je evidentní, protože víme, že do roku 2050 nemůžeme již dále spalovat uhlí, plyn, Eh, ropu, jako jsme to činili do posud. Máme zprávu, která ukazuje scénář komise eh, a tam je hovořeno o tom, jaké jsou cíle obnovitelných zdrojů energie do roku 2050 a k tomu potřebujeme, eh, potřebujeme tedy některé zdroje, jako je slunce, a dále budeme potřebovat všechny technologie, které budou k dispozici, včetně ehm, efektivnosti energií, budeme potřebovat skladování eh, energii a to je zcela jednoduché říci, proč to budeme potřebovat. Budeme muset eh, vyrábět energii v jinou chvíli, než ji pak budeme spotřebovávat. Proto potřebujeme také eh, to skladování. To umožní vyvážení celého systému. Do roku 2050 doufáme, že tady bude 10% energie z oceánů. A druhá věc, to je průmyslový rozvoj. Ocean energy, tedy energie z oceánů, znamená také investice a znamená to i výnosy z průmyslu. Eh, je tady řada zemí, jako například Dánsko, Německo, které již mohou získat výhody z globálního trhu. A také pozorujeme, že už se to děje pro všechny země, které mají pobřeží. Do roku 2050 myslíme, že tady bude 420 tisíc pracovních míst v Evropě a další pracovní místa jinde. Máme celou řadu úspěchů na, eh, z hlediska eh, nákladů. Může se říkat, zda je to nákladné nebo velmi nákladné, ale máme určitý podnikatelský záměr, kde eh, započítáváme, co potřebujeme. To je určitý trochu betonu, trochu kovu, kabelů, trochu kabelů a eh, pak eh, se to velmi rychle amortizuje, jakmile začnete vyrábět eh, energie. Ehm, jistě, sluneční energie, větrná energie, to všechno probíhá. Ehm, také modrá energie je i právě z oceánu a je možné tady postupovat trvale udržitelným způsobem, jak o tom hovořil Michel Thomas. Jsou již studie, které ukazují, že energie z oceánu nemá prakticky žádný dopad. Záleží na tom, jakou vezmete technologii, buď velmi malý nebo prakticky žádný dopad na eh, klimatické změny. Je možné to provozovat tam, kde je silný proud. Eh, a mm, také eh, otázka, co je na dně moře, zda jsou tam například skály. Potřebujeme E, tedy určité ukotvení, ale to má také velmi malé, malý dopad na prostředí v mořích a oceánech. Takže e, opravdu ne, nenapacháme takové škody, jaké se napáchaly na e, zemi. Dále určité, samozřejmě je třeba brát úhou také určité živočichy, mořské živočichy, zejména mořské savce. A tady eh, prostě je to, je to zaujme, když se tam něco děje v tom moři, eh, přijdou se podívat, jak vypadají ty turbíny. Eh, takže je to opravdu velmi dobrá technologie, jak ekologicky, tak ekonomicky. Víme, jak to dělat, víme, jak to dělat trvale udržitelně a teď otázka je, jak se tam dostat. Soukromý sektor je vyzván, aby přišel a investoval do těchto technologií, investovat do nových technologií. To znamená dvě věci. Potřebujeme zviditelní na trhu a potřebujeme mít dostupné investice. A já tady dnes eh, o tom chci hovořit a poděkovat vám za pozornost a eh, poděkovat jednotlivým pracovníkům komise a komisi vůbec celé eh, za to, že máme od nich i finanční podporu. Bez nich by některé ty technologie, některé ty diapozitivy prostě tady nebyly a ty technologie by nebyly ve vodě, tak jak tomu teď je, tak e, to také bylo i řečeno. E, některé z těchto zařízení e, tedy již jsou v mořích. Děkuji, komisaři Vero. A já apeluji i na členské státy, aby došlo už opravdu k akci Eh, tady se již hovořilo o různých eh, příkladech historického vývoje. Na národní úrovni potřebujeme zviditelnění na trhu. Potřebujeme tedy zájem investorů. Eh, v kapitalistickém prostředí investoři neinvestují, když nemají naději na výnos, na zisk. Pokud tady zastupujete některé členské státy, pokud máte nějaký vliv, prosím, prostudujte ehm, energetickou strategii vaší země a zajímejte se o tuto eh, technologii, když už ne kvůli klimatu, pak i z čistě sobeckých zájmů eh, eh, výnosu, který to může přinést. Takže děkuji. Potřebujete-li více informací, prosím, můžete se na to podívat, na tento modrý růst a na tuto realitu průmyslu. Merci, monsieur Děkuji vám, pane Kryt. A teď posledním řečníkem bude pan Kristof Titgat, který je generálním tajemníkem organizace Sea Europe. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, pane Meissnerová, dámy a pánové, dobrý večer. Nejprve chci poděkovat organizátorům dnešní konference za to, že nás sem pozvali. Pokud vás nás neznáte, je to organizace, která zastupuje zájmy doků a výrobců námořního zařízení v Evropě. Dohromady je to více než 28 tisíc výrobců v evropském kontextu a společně se prezentujeme jako eh, námořní eh, technologický sektor v Evropě co děláme na konferenci o oceánech. Já bych vám to rychle chtěl vysvětlit. Za prvé, základní naší činností je budování, údržba, přetváření, opravy, eh, zařízení a eh, složitých eh, plavidel a platform námořních plošin. Jsme na to velice pyšní a e, stále více se zabýváme infrastrukturami a technologií, které jsou vhodné pro činnosti spojené s e, e, modrým růstem. Podívejte se na velká plavidla to pro turistiku například, ty jsou také důležité. Takže náš sektor námořní technologie je velice spojen s oceány a moři. a chce přispívat k udržitelné modré ekonomice a snižovat tlaky, které jsou na tlak oceány vyvíjejí. Neděláváme to sami, ale máme eh, naše kolegy na platformě eh, technologií používaných na vodě a e, máme novou e, agendu strategického výzkumu e, od ledna tohoto roku a týká se nejenom dopravy, ale tak námořní dopravy, ale také přístavu a logistiky a konkrétně modrého růstu, zejména námořní doprava tedy co tím myslíme? Myslíme tím námořní vody a také navigační systémy, tedy není to jenom námořní doprava, ale i vnitrostátní eh, toky a chceme dosáhnout eh, nulových emisí. Do roku 2030 chceme bujovat, budovat nové lodě pro námořní i vnitrostátní vnitrozemskou eh, dopravu, které by snižovaly 50 emise a do roku 2030 2050, jak si myslíme, zajistíme to, že eh, budou nulové emise z plavidel. A když hovoříme o nulových emisí, pak nemyslíme jenom snižování eh, emisí do ovzduší skleníkových plynů, ale také máme na mysli snížení znečišťování vody a hluk, hlukové znečišťování a proto eh, tedy o tom se, eh, se nás týká tato konference a to, o čem se hovoří hovoří teď v Londýně na v Mezinárodní organizaci pro námořní dopravu a máme mnoho aktivit, které vyvíjíme, zabýváme se také energetikou, ale o tom hovořil teď eh, předřečník, takže nebudu o tom hovořit. Já se zaměřím místo toho na dvě jiné věci. Eh, chceme napomáhat lepšímu porozumění a ochraně oceánu, moří a eh, vnitrozemských vod. Myslíme si, že do roku 2030 Evropa už by měla mít plně integrované eh, systémy sledování oceánu moří a vnitrozemských vod, abychom měli holistický pohled na ekologické dopady všeho. Tento systém by měl také umožnit Evropské unii, aby prováděl ve velkém měřítku nabídku odstraňování plastů. A nakonec chceme vést také k tomu, aby eh, byly tady eh, aby bylo možné eh, dále budovat logistiku na pobřeží. Do roku 2030 chceme vytvořit takzvané víceúčelové modulární systémy na podporu a ochranu pracovníků na moři, abychom umožnili dobré život, životní podmínky přímo na moři a dobrá rekreační zařízení. Eh, chceme mít tady ehm, možnost kombinovat eh, různých technologií plošin, abychom měli první takové plovoucí ostrovy, pro ehm, průmyslovou i rekreační činnost ve velkém měřítku do roku 2050, ale za tím účelem je třeba splnit řadu podmínek a už se o některých hovořilo. Význačné investice do eh, výzkumu, vývoje a inovací, jak v rámci Horizonu Evropy, ale i mimo. Dnes eh, sektor námořních technologií už investuje asi 10 ročního obratu do eh, činností v oblasti výzkumu a vývoje. Je tedy jedním eh, z pionýrů, ale jestliže chceme plně využívat potenciál modrého růstu a chceme, abychom zlepšovali tuto činnost, pak samozřejmě budeme potřebovat další investice do výzkumu a vývoje. Za druhé, zavádění nových technologií a nových koncepcí je třeba plně podpořit z hlediska politiky a regulačních opatření. To je velice důležité v evropském kontextu, zejména protože jsme přesvědčeni, že to nám pomůže k tomu, abychom byli opravdu inovativní a být inovativní v evropském kontextu znamená udržet si konkurenční schopnost globálně. Za třetí je tady celá jasná potřeba, aby tento sektor získal lepší, snadší potřeb, eh, přístup k financování z Evropské unie, zejména tam, kde se jedná o kapitálově náročné anebo rizikově náročné investice do inovativních produktů. Je to spojené i s modrým růstem. Za čtvrté, tak tento sektor musí také být schopen eh, se spolehat na zaměstnávání vysoce motivovaných mladých lidí a vysoce kvalifikovaných pracovníků, tak, kteří jsou schopni pracovat s inovativními technologiemi a přizpůsobovat se technologickým rychlým změnám. V neposlední řadě, pokud je odvětví evropské námořní technologie, pak je třeba, aby tady byla eh, dedikovaná strategie, strategie, říkáme tomu leadership strategie. To nám umožní je udržet si globální eh, konkurenční schopnost, pokud jde o eh, námořní eh, vybavení a výrobu. A umožní nám to také být konkurenčně schopní v oblasti inovací a to bude prospívat nejenom komunitě námořní dopravy nebo vodní dopravy, ale i mm, modrému růstu. Proto tedy oceány a moře jsou nesmírně důležité pro náš sektor, pro další generace a pro planetu jako takovou a my chceme dělat všechno možné, abychom plně e, se zhošťovali, zhošťovali svých povinností. Děkuji vám. Tím jsme se dostali ke konci posledního třetího panelu. Vím, že um, jste se někteří chtěli ptát, ne, ale bylo mi eh, řečeno, že bohužel z jednoduchého důvodu nemůžeme umožnit, eh, eh, umožnit dotazy, protože už tlumočení bude jenom několik minut. Takže opravdu už tedy budeme muset uzavřít tuto důležitou konferenci a děkuji vám tedy za vaše pochopení. Děkuji.